Evropská komise opravdu bedlivě nasloucháme vašim názorům a jak už bylo řečeno, my eh, pře, předáme vaše názory také schůzce ministrů. Děkuji, paní Malstrem. Tím uzavíráme rozpravu a hlasovat se bude při prvním zasedání v květnu. A nyní podle programu se bude Rada a komise vyjadřovat k jmené evidenci cestujících. Nejdříve dávám slovo panu Lopezi Garido Diegovi za radu. Děkuji, paní předsedkyně. Podle Lisabonské smlouvy předsednictví Rady eh, předložilo parlamentu dvě dohody které se týkají používání eh, jmené evidence cestujících eh, dohody PNR eh, se Spojenými státy a dále s Austrálií. A žádáme Evropský parlament, aby schválil obě tyto dohody, aby mohly definitivně vstoupit v platnost. Protože zatím se tyto postupy aplikují pouze dočasně. A je na parlamentu podle Lisabonské smlouvy rozhodnout, zda schválí či neschválí tyto dohody, které eh, stanovují, za jakých podmínek je možné s třetími zeměmi předávat eh, jmené evidence cestujících v letecké dopravě, eh, cestujících z zemí Evropské unie. Rada chápe obavy Evropského parlamentu tak jak jsme o tom diskutovali i v předchozí fázi diskuse, ehm, neboť jde opět o otázku schromažďování osobních údajů a předávání těchto údajů. To, že určitá osoba je na seznamu cestujících v daném letu a že se tedy přemysťuje tato osoba do jiné země ven z EU. Rada tedy požádala komisi, aby předložila eh, obecný orientační dokument eh, k této otázce. Musím říci, že návrh usnesení, se kterým jsme se seznámili, nám připadá velmi korektní, velmi uspokojivý, velmi konstruktivní v tom smyslu, že Eh, ovšem eh, nedojde dnes, eh, nebo v tomto týdnu tedy nedojde k hlasování v Evropském parlamentu. Návrh usnesení žádá, aby existoval adekvátní mechanismus přeskumu těchto dohod. V případě Spojených států je pravda, že již existuje určitá zpráva o tom, jak funguje dohoda. A když komise předloží e, své doporučení pro novou dohodu se Spojenými státy, e, tak se zde opět projeví názor Rady. E, pokud je o dohodu s Austrálií, tam ještě nedošlo k přeskumu a je opět na komisi, aby rozhodla, zda chce využít možnosti přeskumu dohody Eh, dříve, než se schválí nový vyjednávací mandát. Až komise předloží nové vyjednávací mandáty, jak se Spojenými státy, tak s Austrálií, pak je eh, rada proskoumá a vyjádří se k něm. Jako vždy budeme samozřejmě brát také v úvahu eh, názory Evropského parlamentu. Pokud jde o žádost rady na komisi, aby došlo k širší eh, eh, nebo všeobecnější eh, regulaci při používání jmené evidence cestujících, musíme připomenout, že komise již navrhla rámcové rozhodnutí ještě za švédského předsednictví, kdy se schválilo rozhodnutí nepokračovat v dalším jednání Eh, o tomto rámcovém rozhodnutí, protože eh, švédské předsednictví si uvědomovalo, že brzy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a že tudíž bude důležité eh, zapojit také Evropský parlament do tohoto rozhodování. Proto nebylo možné tedy zaujmout nějaký postoj k všeobecnějšímu rámcovému eh, rozhodnutí eh, v, o jmené evidenci cestujících v letecké dopravě ven z Evropské unie. A bude třeba zde s parlamentem dohodnout ve spolurozhodovacím procesu po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost o tom, jak postupovat dále. Musíme říci, že v této otázce souhlasíme s těmi názory a směry, které můžeme vyvodit z návrhu usnesení Evropského parlamentu. Jsou zde tři hlavní body, které bych chtěl zdůraznit. Za prvé, údaje je možné použít pouze k tomu účelu, ke kterému byly schromážděny. Podobně jako jsme tento princip formulovali i v předchozím bodu, o kterém jsme jednali, tedy u SWIFTu. Za druhé, Schromažďování těchto údajů musí odpovídat eh, předpisům o osob, ochraně osobních dat. A za třetí, musí zde být určité záruky a určité pojistky, eh, pokud jde o předávání těchto údajů do třetích eh, zemí. Jsou to tedy tři velice důležité principy. Jsou také zdůrazněny ve vašem návrhu usnesení a my s nimi naprosto souhlasíme. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Malstrem za komisi. Děkuji, paní předsedající, eh, vážené poslankyně a poslanci, pane zástupce rady. Je uznáváno stále větším počtem zemí, včetně členských států EU, že zapotřebí předávat eh, nebo zachovat evidenci cestujících. Jedná se o základní principy eh, uchovávání osobních údajů jejich ochrany, takže je možné Eh, sbírat tyto údaje jen za určitých podmínek. Evropská unie také podepsala určité dohody v tomto smyslu, jako Spojené státy, Austrálie. A díky tomu tedy můžeme tuto evidenci eh, provádět. Můžeme eh, odložit hlasování a můžete žádat další požadavky komise pro dohody s dalšími zeměmi. Může se také přejednat tato směrnice a myslím, že to by bylo mm, to by bylo rozumné. Také hovoříte o dohodě PNR s Kanadou. Jedná se o úsilí eh, Kanady a rozhodnutí komise v tomto případě. 22. září loňského roku vypršela platnost této dohody, takže nová dohoda by se měla vyjednat s Kanadou. Eh, z praktických důvodů to nebylo možné před zářím 2009. Nicméně to ještě nesnižuje úlohu úroveň ochrany údajů převáděných do eh, Kanady. Tato dohoda PNR sama o sobě nemá nějakou lhůtu eh, platnosti a nadále platí eh, pohraniční stráž Kanady informuje Evropskou unii, že plně bude plnit tuto dohodu, dokud nestoupí v platnost nová dohoda. Chci poděkovat paní zpravodajce a všem politickým skupinám za konstruktivní postoj k těmto tématům. Dohody eh, se Spojenými státy a Austrálií tedy mohou zůstat eh, dále prováděné, do té doby se nevyjednají nové dohody. Jsou to tři doporučení pro směrnici pro vyjednávání eh, ze strany Rady. Tento balíček bude se stávat za prvé ze sdělení o globální strategii pro PNR, s určitými požadavky, eh, které musí obsahovat a dodržovat každá dohoda se třetími zeměmi za druhé. Jedná se o směrnice, dvě směrnice o vyjednávání se Spojenými státy a s Austrálií a eh, konečně eh, vyjednávání s Kanadou. Za třetí Tyto návrhy jsou také stavěny na základě hodnocení dopadu. Tento balíček bere v úvahu vaše doporučení, která jsou v tomto usnesení i v usnesení z listopadu roku 2008. A navíc budeme brát také v úvahu um, článek 29 pracovní skupiny pro ochranu osobních e, údajů a orgánů, které se zabývají ochranou údajů jak na národní úrovni, tak e, na úrovni EU. Je třeba zajistit konzistentnost mezi externí politikou a interní politikou PNR. Eh, paní předsedající, vítám tedy toto usnesení a budu jednat na základě těchto doporučení a těším se na další spolupráci. Merci, madame Děkuji, paní komisařko. A nyní dám slovo řečníkům, kteří budou hovořit za poslanecké kluby. Bude hovořit pan Axel Vos, má dvě minuty. Děkuji mnohokrát, vážená paní komisařko, vážený pane předsedo. Co se týče vyhodnocení PNR, tady je to podobné jako u SWIFT. Je zde snaha bojovat na světové úrovni proti terorismu a zároveň to musí být vyváženo ohledně základních práv, ochrany eh, soukromí a také sebeurčení v případě informací. Musíme zajistit, aby v Evropě a na celém světě jsme podporovali mobilitu a abychom tedy zajistili postačující bezpečnost v digitálním světě, v otázkách sebeurčení na informace, musíme zajistit speciální ochranu. A proto považuji za nezbytné, abychom na jedné straně bojovali proti kriminalitě, ale odlišovali tato data od dat, která zasahují do soukromí. A proto, co se mě týče, eh, co se týče například lhuty na uchovávání anebo možnosti odvolání, to vše musí být součástí. V nouzových případech mohou existovat určité výjimky. A co se týče využívání těchto dat, samozřejmě, že můžeme také používat v boji proti těžké kriminalitě, zvláště z hlediska dětské pornografie, znásilňování, vraždy a také obchodování s drogami. I to, myslím, by byl příspěvek eh, k ochraně osobních svobod. Myslím si, že je dobré, že eh, jsme odložili rozhodnutí k této dohodě tak abychom mohli vlastně vyvinout určitý vzor pro tento typ eh, dohod a abychom tali, také dali komisi možnosti, aby se seznámila s našimi představami. Možná, že v budoucnosti budeme mít také prostor pro to, abychom uvažovali o tom, jakým způsobem by se dalo projednat eh, tyto záležitosti s naším eh, partnerem eh, v USA a tak bychom mohli učinit určitý globální krok v boji proti terorismu. Děkuji, pane Vos. A nyní má slovo paní Birgit Sipel. Má čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla zmínit o některých zásadních věcech v této dohodě. V porovnání se SWIFTem jsou tady určité společné body, ale také rozdíly. Pokud dnes Evropský parlament by měl hlasovat o PNR, museli bychom říci ne. To by byla jediná možnost. Je to jasné, protože pochybnosti a námitky jsou stále veliké. Zároveň Svým způsobem jsem nebyla ráda, když se hovořilo o tom, že to odložíme, toto hlasování, ale myslím si, že stejně jako u SWIFTu i zde jsou dobré důvody. To pro nás ovšem neznamená, že bychom to měli nekonečně odkládat, že bychom celá léta měli mít prozatímní dohodu. Já si myslím, že je důležité, abychom rychle dospěli k novému vyjednávacímu mandátu a ještě před letní přestávkou by nám mělo být jasno, jak budeme postupovat u těch podrobných otázek a jaká data budou eh, zde používána. Z hlediska eh, ochrany dat eh, bych chtěla využít tuto příležitost a znovu položit otázku, jaká data mají být předávána. To znamená, jedná se o 19 jednotlivých údajů v rámci těch, této jmené evidence cestujících. Je zde tedy otázka, zda mm, se zde budou moci vytvářet určité osobní profily na základě těchto údajů. A samozřejmě, že protistrana může říci, že nemá zájem na tom uchovávat tato data a vymaže je. Pokud ovšem některá údaje nejsou nutná a zapotřebí, tak bychom si měli položit otázku, zda je vůbec máme soustředovat zda máme tento sběr eh, vůbec organizovat a zda mají být přenášena. To je docela důležitá otázka. Dále musíme také zvážit, eh, jakým způsobem bude zajištěna ochrana dat v případě přenášených eh, dohod. Víte, že tady ustanovení ohledně Austrálie a Kanady jsou odlišná. Jsou tady ještě také jiné státy, které chtějí mít podobné dohody každém případě, pokud se dohodneme na této dohodě, tak zde musíme uplatnit speciální ustanovení. Kdo bude používat tato data? I to musíme detailně stanovit. Původně se říkalo, že se jedná o boj proti terorismu. Nyní se jedná také o závažnou kriminalitu. Jistě, o tom můžeme mluvit, ale musíme to popsat podrobně. My víme, že v rámci EU ta právní kultura je velmi odlišná a to může znamenat, že i definice vážné kriminality může být odlišná z hlediska jednotlivých typů eh, těchto trestních činů. Musíme tedy přesně definovat, o čem hovoříme, když říkáme, že bychom to měli využít také v boji proti vážné kriminalitě budoucnosti, až se bude uplatňovat tato dohoda, bylo by dobré, aby docházelo k pravidelné výměně informací mezi jednotlivými institucemi. Předseda rady řekl, že první přeskum se konal eh, z hlediska dohody vůči USA. Oficiálně tyto výsledky nejsou k dispozici, to bylo v únoru. Já bych si přála, aby v budoucnosti nejenom se vypracovávaly pravidelně zprávy, ale aby také tyto zprávy byly dány bezprostředně k dispozici Evropskému parlamentu. Myslím si, že je velmi důležité mít jednotnou dohodu. Otázka dát musí být ještě přeskoumána, ale domnívám se, že na základě dosavadní rozpravy se nám podaří dospět ke kvalitní dohodě a v každém případě vnímám další jednání jako pozitivní věc. Děkuji, Děkuji paní Sipel a teď dávám slovo paní Intveld na 3 minuty 30. Uh, you, um, colleague... Děkuji paní předsedkyně. Jakožto zpravodajka bych především chtěla poděkovat uh, za vynikající uh, spolupráci, která vedla uh, ke společnému usnesení. Samozřejmě není to ještě konečná fáze diskuse o tom tomto bodu a na textu se bude dále pracovat. E, teď tady jde vlastně o žádost o souhlas se dvěma dohodami se Spojenými státy a s Austrálií. E, tento parlament vždy e, kriticky přistupoval k otázkám předávání PNR. Parlament dokonce poslal dohodu před um, Evropský soudní dvůr, takže by bylo vlastně nekonsistentní uh, vyjádřit souhlas s tím, že ovšem parlament je odpovědný jako vždy a uh, chce spolupracovat. Myslíme si, že kdybychom odmítli tyto dvě dohody, vytvořili bychom právní nejistotu uh, a nejistotu také pro dopravce. Eh, proto jsme se eh, rozhodli odložit hlasování a umožnit komisi eh, vlastně zohlednit daný soubor principů v obou těchto dohodách. To je strategie, kterou komise jistě přijme, bude pracovat rychle a účinně a pracujeme komisi především, aby celý balíček PNR předložila ještě před letními prázdninami. Jednotný přístup, to je pragmatický přístup, kde stále více a více zemí žádá o předávání získání těchto údajů. Eh, je tady samozřejmě také dohoda eh, s Kanadou, kde to mm, také návrh eh, na evropské PNR. Návrh usnesení si stanovuje určitou řadu základních principů a základních požadavků na celý balíček PNR. A to jsou naše podmínky pro náš souhlas. Klíčové body klíčové slovo tady je proporcionalita, protože musí být prokázáno důvěryhodně, že eh, stejného cíle není možné eh, dosáhnout méně invazivními prostředky. Musíme se především zaměřit eh, na ESTA a další. Musíme velice jasně rozlišovat hromadné soustředování údajů o všech Eh, cestujících pro automatické vyhledávání na jedné straně a na druhé straně zacílené vyhledávání podezřelých jmen, eh, které se týkají například eh, lidí, kteří jsou na nějakém seznamu nebezpečných osob a mohou být na daném letu. Musí být také velice jasné, že je tady omezený účel možného využití těchto údajů. Zdůrazňujeme, že údaje je možné použít pouze pro vymáhání práva a pouze na základě velice jasné jasného definování, co to přesně znamená, eh, co je organizovaný eh, zločin eh, a co je mezinárodní terorismus. Použití PNR musí podléhat evropským standardům pro ochranu osobních údajů a musí být v zájmu všech evropských občanů. Oni mají právo vědět, že tady eh, v mezinárodních stazích i vnitřně aplikujeme evropské právo. A konečně, paní předsedkyně, my si eh, myslíme, že je nutné poskytnout příslušným orgánům eh, nástroje, aby mohli vykonávat svou úlohu. Ovšem, EU má také povinnost ochraňovat práva a svobody dohody a myslím si, že v tom budoucím balíčku PNR máme jedinečnou příležitost udělat věci správně. Děkuji. Děkuji paní Intveld a nyní má slovo Jan Filip Albrecht na minutu 30. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nechci opakovat to, co moji kolegové oprávněně řekli přede mnou, ale spíše bych chtěl udělat několik obecných připomínek. Nevím, jestli jste už viděli Manol Report, tento film. Pokud ne, tak bych vám ho velice doporučil protože tam jsou eh, trestní úřady, které chtějí vytvořit jakýsi pre-crime systém. To znamená, chtějí vlastně <laughs> trestat svým způsobem předtím, než ten trestný čin vůbec vznikl. To znamená předpovídat nějakým způsobem podle toho, že neustále pozorují tedy chování lidí. Jistě, to je jakoby bezchybný systém, který by zajistil bezpečnost ale pak ten vyšetřovatel se dostane sám do eh, tohoto pozorování a je sledován. Já bych nechtěl ještě detailně hovořit eh, o, této, o tomto filmu, který je skutečně eh, obdivuhodný ale nekontrolovaný přístup ke všem informacím ohledně cestujících za účelem právě profilování těchto osob, to prakticky se koná víceméně nejpozději od 11. září 2001 v USA. Dochází tam k tomuto nekontrolovanému přístupu. A to je nejenom proti tedy ustanovením Evropské unie ohledně ochrany dat, ale to je také proti základním principům, jako je prezumce neviny, a e, další aspekty. Takže to, co bylo vyjednáno v dohodě mezi USA, Austrálií, EU z hlediska PNR, podle našeho názoru to je těžký, těžké nabourání e, lidských práv Evropské unie. Ostatně to tady bylo již vysvětleno několikrát. Jako Evropský parlament my toto nemůžeme potvrdit a žádáme na radě a na komisi, aby předložili nový mandát, který by skutečně ochránil občany eh, z hlediska eh, těchto práv. Děkuji, pane Albrechte. A teď má slovo pan Richard Černický na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem tak skvělým filmovým kritikem jako můj předřečník. A nerad bych aby naše rozprava byla rozpravou na téma kinematografie. Proto se tedy konkrétně vrátím k tématu naší diskuze. Předávání údajů PNR musí být něčím zjevným. Dnes za obchodními účely k tomu můžou být využity. Tato věc se stala prvkem boje mezi institucemi. Sice mezi Evropským parlamentem a radou. Podle mě je to velmi věcný projekt, nicméně rada jej vůbec nekonzultovala s parlamentem. A to bylo špatně, protože tento projekt byl najednou zavržen těmi, kteří stojí na stráži Europarlamentu jako silné instituce, která má vlastní práva a silnou vůli politického spolurozhodování. Mám pocit, že v debatě na téma PNR jsou ta rozhodnutí, rozhodnutí, těch, kteří jsou proti, protože jde o způsob, jakým rada přistupuje k parlamentu. A stává se to ne poprvé. A navíc část výsledku předávání PNR má pocit, že bychom měli radě ukázat, jak se na to díváme. A tímto způsobem, jak říká známé přísloví, vyléváme s vaničkou i dítě. Na jedné straně se stavíme proti radě a na druhé straně se bohužel otevírá cesta mafii a organizovanému zločinu. Děkuji pane Černicky a slovo má paní Svensson na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně. Na rozdíl od předřečníka, já jsem ráda, že pan Albrecht přednesl právě tuto metaforu. Myslím si, že je důležité dovolit, aby právě kultura provedla tu kritiku. Z níž se musíme všichni poučit i zde v tomto parlamentu. A děkuji zpravodajce paní Intvalta za to, že se rozhodla bránit právo a integritu. Španělské předsednictví prohlásilo, že letecká doprava je přímo spojená se svobodou pohybu. A protože využívání PNR jména evidence cestujících se používá právě k tomu, aby se rozlišilo mezi tím, kdo má a kdo nemá právo na cestování, má to dopad nejen na práva v oblasti svobodného pohybu osob, ale má to také dopady na mezinárodní úmluvy, které byly podepsány a na práva občanů. Cílem Evropské unie v oblasti vnitřní mobility je odstranění hranic a umožnění skutečně svobodného pohybu v rámci Evropské unie. V určitém smyslu tomu tak je ale například pro úprchlíky, pro žadatele o azyl a pro ty nejzranitelnější skupiny je toto právo určitým způsobem upřeno. A často právě pro tyto osoby je otázka cestování nebo otázka možnosti cestování otázkou života a smrti. A proto je důležité, aby parlament a komise ověřili, jakým způsobem se tyto data PNR budou využívat, protože jde o svobodný pohyb osob, ale jde také o mezinárodní úmluvy a práva občanů. Děkuji. Pan Nolcer zde není, takže dávám slovo Simonu Busutilovi na dvě minuty.

z této oblasti se musíme poučit. To je prvá eh, lekce, která je užitečná pro parlament. Když máme větší pravomoci, máme také větší odpovědnost. A to je tedy strategie, kterou parlament přijal k této dohodě. A PNR to je strategie, která ukazuje, že i parlament pochopil, že má větší pravomoci a tím pádem i odpovědnosti. A proto je eh, velice dobré dobré to zdůraznit. Má druhá připomínka. Je tato dohoda dostatečně důležitá? Podle mého názoru ano, je nesmírně důležitá, protože náš boj s terorismem je velice důležitý pro zajištění bezpečnosti občanů. Proto máme eh, nesmírně velkou odpovědnost, protože občané s námi eh, počítají a budou se ptát, co děláte pro zajištění naší bezpečnosti a za třetí je s touto dohodou eh, spojena otázka eh, bezpečnosti dat, osobních dat. Ano, já se domnívám, že vzbuzuje určité eh, pochybnosti, proto musíme zajistit, abychom se těmito otázkami zabývali. A konečná dohoda má zajistit respektování zájmů občanů, i když máme na paměti i jejich soukromý charakter. A proto potřebuje potřebujeme dobře vyvážené usnesení, které ukazuje, oč parlament usiluje, jaké jsou jeho cíle, abychom jasně ukázali, že e, s plnou odpovědností e, přijímáme svá práva. Blahopřeji zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Děkuji. Děkuji, pane Bosotile, a slovo má Said Al-Kadraoui na 2 minuty 30. E, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Vážený pane předsedo rady, eh, páni komisaři, údaje o PNR velice souvisejí zde s celou rozpravou o SWIFTu. Jde tady o vyváženost mezi bezpečností a ochranou osobních údajů a to musí být velice bedlivě zvažováno. Potíže v leteckém provozu v minulých dnech ukázaly, jak důležitou roli hraje letecká přeprava eh, pro život lidí i pro přepravu zboží. A vidíme, že to hraje velikou roli e, a není možné, aby se prostě stovky údajů stále předávaly dál a aktualizovaly se, aniž by byly dány záruky proti zneužití. O to více je to případ, protože e, zejména u amerických úřadů, které e, dlouho využívají různé informační zdroje, sledují dlouho, kdo je podezřelý, kdo ne a potom to ještě zkoumají při check-inu, když člověk nastupuje do letadla. Já jsem před několika týdny navštívil takové středisko PNR ve Washingtonu, kde pracují celé týmy 24 hodin denně, eh, které mm, vyhodnocují tyto údaje a vždy sestavují malé seznamy lidí, kterým má být zakázán vstup vstup do USA. Tento zákaz může eh, být eh, eventuálně eh, pouze rozporován právní cestou. A my se vlastně v usnesení také omluv, odvoláváme na to, že tady musí dojít k tomu, že je třeba přesně definovat, kdy je možno předávat údaje a kdy je možno porušovat uh, tyto osobní údaje uh, i v souvislosti se třetími státy, když nemáme jaksi vodotěsné podmínky. Potřebujeme vysoce, protože se pracuje s vysoce choulostivými údaji, je třeba postupovat velice obezřetně. A myslím si, že tady máme příliš velký prostor pro interpretaci, pro výklad. Já bych byl rád, kdyby co možná nejrychleji došlo k novému vyjednávacímu mandátu, který by také respektoval naše námitky. Vítám vaši iniciativu a očekám, že budete zřetelnější. Děkuji a na minutu 30 má slovo paní Sargentini. No, de spanning is er wel een beetje af, dames. Děkuji, paní předsedkyně. Napětí poněkud polevilo. Paní Intveld předložila skvělé usnesení a já s ní souhlasím. Souhlasím s jejím tvrzením, že je dobré říci, že nyní potřebujeme jednotné stanovisko, pokud jde o jakékoliv dohody v oblasti PNR v budoucnosti. Pouze ty údaje, které jsou nevyhnutelně nutné k boji proti terorismu, budou předávány. A právě to je cíl, o který usilujeme. A neexistuje žádný jiný cíl. A údaje nemohou být uchovávány po neomezenou dobu. A proto je nutné, abychom eh, zdůraznili dodržování základních práv. Ve smlouvě, nebo tedy v umluvě o základních lidských právech e, se o tom hovoří. Tuto umluvu jsme podepsali a musíme ji dodržovat i při předávání údajů PNR, takže bychom se měli obrátit na Evropskou agenturu pro základní práva. Já bych ráda požádala komisi, aby to udělala. A pak je zde další bod, který bychom měli vzít v úvahu a sice občané vstupují do kontaktu s americkými úřady prostřednictvím jedné firmy, jedné určité firmy. Normálně se jedná o leteckou společnost a tato firma by rozhodně neměla hrát tuto roli prostředníka. Děkuji. Slovo má paní Cornelia Ernst na minutu. Děkuji mnohokrát. Svoboda nad mraky, tak jak kdysi byla opěvovaná v jedné písni, je na základě těchto údajů PNR spíše u konce. Proč tomu tak je a to zažil jeden z našich kolegů, protože úřady eh, USA eh, odmítly eh, našemu kolegovi překročení severoamerického leteckého prostoru. On eh, zažil eh, mnohé ústrky, jak všichni víme, a později se ukázalo, že to bylo nedorozumění, protože byl na seznamu teroristů. Již dnes se prostě nejrůznější údaje o číslech úvěrových karet, adresách VIP a celá řada dalších údajů sbírá bez jasných údajů, na ochr- bez jasné garance ochrany osobních údajů. A to, eh, jak je v PNR, je rovněž nemožné, aby dosáhlo naší podpory tak, jak to tady teď stojí, protože to není poměrné a tím pádem nám to také neposlouží. Eh, řekla bych, že nesmíme připustit, aby proaktivní analýzy rizik byly jenom povrchní. Potřebujeme taková ustanovení, eh, která otevřou českým občanům také cestu k žalobě v případě porušení privátní sféry ze strany amerických úřadů. A nyní Manfred eh, Liber, dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, pane předsedo rady, i já bych chtěl krátce učinit srovnání s debatou o SWIFTu. Jsem velice rád, že jsem se seznámil eh, s cíly, o které usiluje rada a jsem překvapen, co se týče Lisabonské smlouvy a konstatace rady, jaký účinek to eh, rozvíjí, jak chce rada eh, zastávat zájmy Evropy. A jsem zvědav, zda se eh, budete stejně angažovat i v otázkách dohody PNR. Dále bych chtěl poznamenat, že jsme, myslím, všichni zajedno, že právě z hlediska eh, bezpečnosti pro letecké společnosti a pro eh, naše občany z hlediska ochrany dat jsou takovéto dohody smysluplné. Myslím, že standardy jsou dobře uvedeny ve společném usnesení. A za třetí bych se rád dotkl jedné otázky, která nepřímo koreluje je s eh, těmi smlouvami, eh, ale souvisí eh, s debatou v radě. Zda potřebujeme evropský systém PNR. Teroristické ohrožení jsme měli v Evropě, když v loni před Vánoci došlo k tomu incidentu a potom jsme zjistili, že ve Velké Británii bylo známo, že je to nebezpečná osoba, ale ti, co rozhodovali o vstupu cestujících, přijíždějících na palubu neměli k dispozici nutné informace. Co tím chci říci? My v Evropské unii nemáme problém, že bychom měli nedostatek eh, dat, eh, že bychom nevěděli, eh, kdo je potenciálním nebezpečím, ale je třeba, aby se dostali k těm lidem, kteří mohou proti tomu něco udělat v Toledu. A chtěl bych za tuto návrhu návrh poděkovat. Bylo řečeno, abychom eh, eh, postupovali, ale evropští eh, ministři ho nepřijali. Navrhují sběr nových dat. To je jednodušší cesta pro ministry schromažďovat nové údaje, ale prosím, postarejte se nejprve o propojení činností orgánů to bude snazší. Děkuji slovo má paní na tři minuty. No, děkuji. Jsem přesvědčena o tom, že všichni evropští poslanci jsou si velice dobře vědomi významu, jak je důležité mít včas k dispozici informace pro zajištění bezpečnosti našich cestujících. E, při chaosu letecké dopravy v dnešní době se jasně ukázalo, e, jak velký počet cestujících denně e, cestuje. To ukazují bohužel i ta červená čísla v důsledku neuskutečněných letů je také mnoho cestujících, kteří uvízli na letištích a doufáme, že se jim podaří dostat do své destinace. Každý eh, cestující si musí uvědomit, eh, že jeho údaje eh, se dostanou k informací k úřadům, které bojují s terorismem. Když budu svobodně všem sdělovat i přes Twitter své údaje, potom potom se nemohu eh, divit. Eh, co se týče dohody PNR, co mi na ní vadí, je skutečnost, že ne všechny státy musí plnit stejná kritérie, za nichž se budou údaje poskytovat. A ani není jasné, pro jaký účel orgány mohou používat tyto údaje. Ráda bych věděla, jaký mandát můžeme očekávat v souvislosti s novou dohodou. Dozvíme se to ještě před létem, eh, podepíše podepíše Evropská unie nebo budou podepisovat jednotlivé členské státy, které budou uzavírat standardní dohody ohledně bezpečnostních standardů využívání dat a s jakými argumenty eh, se zasadí o to, abychom eh, zabránili eh, zneužívání dat. Jde také abychom eh, z etických eh, důvodů eh, postupovali. Jsou to údaje o věku, o sexuálním zaměření, protože není přijatelné zneužívat tato data. Například bych si přála a chtěla říci bez eh, výměny údajů a bez eh, spolupráce bezpečnostních orgánů nebude možné eh, zabránit teroristickým činům a důležité je, aby se již využívalo stávajících nástrojů boje s terorismem a je rovněž důležité, abychom lépe spolupracovali. Závěrem bych ráda řekla, bylo by špatné, kdyby nebyla uzavřena žádná dohoda, to by znamenalo ústupky pro zajištění bezpečnosti našich občanů, ale nemůžeme dopustit porušování práv na bezpečnost je třeba zajistit eh, také respektování lidských práv. Děkuji. Eva Lichtenberger, jedna minuta. Danke. Děkuji. Již dnes máme před sebou druhou složku týkající se smluvního díla se spojenými státy, eh, které souvisí s velikými problémy a zatížením oblasti osobních údajů. Mm, to mě vede k tomu, že hlavní ombudsman pro tuto otázku řekl, bylo by dobré mít celkově rámcovou dohodu, Eh, s eh, touto transatlantickou vazbu a to by byla vděčná úloha pro obě strany a mnohé by nám usnadnila. Obecně se ukazuje, že máme naprosto odlišné představy o bezpečnosti na obou stranách Atlantiku. Musíme také jako Evropský parlament dbát na to, aby naše komise prostě nepřijímala pouze to, co je navrhováno ze strany Spojených států. Nýbrž, aby skutečně na stejné výši očí komise vyjednávala naše standardy v těchto jednáních. A proto definice, co je vážný zločin, je bezpodmínečně nutná jakož i nezbytná korektura údajů musí být nezbytná. Ochrana údajů musí být pro nás aktivovatelná, jinak tady nebude z naší strany zelená pro eh, tuto dohodu. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Carlos Coelho na dvě minuty. Prezident, sněm López Garrido, sněm... Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, paní komisařko. Dělá nám starosti předávání údajů PNR do USA, protože tyto údaje mohou být uchovávány po celou řadu let a neexistuje žádná právní ochrana pro občany, kteří nejsou americké národnosti. Dohody s Kanadou byly přijatelnější, protože zde existují mantinely, které byly nastaveny a navíc je zde kontrola ze strany soudního orgánu. Myslím si, že by měla být použita obecná pravidla, která by měla být základem dohod se třetími zeměmi. My teď narážíme na úplnou lavinu podobných žádostí ze strany jiných zemí a to nám dělá velké starosti, pokud jde o ochranu osobních údajů. Samozřejmě měli bychom vytvořit jednotný systém pro Evropskou unii a měl by se toho účastnit i Europol. Paní předsedkyně, paní komisařko, pane ministře, Myslím, že dohoda bude přijatelná pouze tehdy, pokud budou dostatečné záruky ochrany osobních údajů s ohledem na princip reciprocity a proporcionality, tedy přiměřenosti. Údaje mohou být poskytovány z naší strany, ale nemohou být sbírány třetími orgány, které by mohly mít přístup do našich eh, databází. A myslím si, že bychom měli odložit hlasování v parlamentu tak, abychom měli více času k tomu, aby jednání více vzali v úvahu naše obavy. Děkuji a přicházíme k části Catch the Eye. Paní Tykau požádala o slovo. Minutu. Madame la Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, ochrana osobních údajů představuje jedno ze základních práv evropských občanů. Lisabonská smlouva jen posiluje tato ustanovení, protože je v ní začleněna také charta, nebo tedy listina základních práv. Všechny procesy by měly respektovat směrnici 46, 96 a 24. Evropská Unie a Evropský parlament vyžaduje, aby jakákoliv dohoda, mezinárodní dohoda, která se týká ochrany osobních údajů, mohla být uzavřena pouze v případě, pokud strany budou dodržovat tato pravidla. Pokud se podíváme na rozvoj infrastruktury v oblasti komunikace, tak je jasné, že údaje mohou být předávány z různých zemí a skladovány v různých zemích. Uchovávání a zpracovávání osobních údajů, ale podle pravidel musí být prováděno pouze na místech, eh, která mají stejnou ochranu, jako předepisuje evropská legislativa. Jakým způsobem může Evropský parlament vyjádřit svou dohodu, teda svůj souhlas? Děkuji. Vzhledem k tomu, že už se nikdo jiný nehlásí o slovo, za radu dám slovo panu Lopezi Garidovi, aby uzavřel první část. Prosím. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych se zmínil o třech věcech. Na závěr této významné rozpravy. O prvním bodě se zmínil pan Weber, když hovořil o možnosti systému PNR, který by byl plně evropský, jaký může mít dosah. My jsme proto, aby existovala nějaká obecná regulace, obecné nařízení o předávání údajů o cestujících v letecké dopravě. A v tomto smyslu jsme požádali komisi, aby provedla studii a předložila návrh směrnice, která by upravila tyto záležitosti. V návrhu usnesení zpravodajky Intveld se říká, že by měla být provedena studie dopadu, možného dopadu na soukromí. To znamená, do jaké míry efektivita principu přeměřenosti má tedy dopad na soukromí a kam až by měla zacházet evropská úprava v této oblasti a jaká opatření by měla být přijata, aby byla chráněna základní práva. O tom hovořila paní Fažon. Jaká jaká opatření by měla být přijata. Mně se zdá, že rozprava, kterou jsme vedli v oblasti SWIFTu, nás může vést. Mně se zdá, že principy, o kterých jsme hovořili a na kterých jsme se zhodli, by měly být obsaženy i zde. Hovoříme o právu na soukromí, na soukromý život, na osobní život, na ochranu svého image a tak dále. Tato práva jsou nedílná, nedělitelná. Jedná se o základní práva a zde stojíme tváří v tvář něčemu, co by mohlo narušit základní práva a myslím, že musíme k tomu přistupovat stejně obezřetně jako v té předchozí rozpravě. A Třetí věc se týká toho, co jsem už zmínil. Taková obecná úvaha. Mně se nezdá, že bezpečnost a svoboda by byly v přímém rozporu. Že by to byla nějaká rovnice, jimž výsledkem by byla nula. To ne. To znamená, že když zajistíme větší bezpečnost, budeme mít eh, menší svobodu, nebo čím více budeme chránit eh, lidská práva, základní práva, tak eh, tím menší bezpečnost budeme zajišťovat. Já si myslím, že to není to pravé dilema. Bezpečnost a svoboda jsou naopak dva principy, které se vzájemně posilují a oba dva tyto principy jsou tedy vyjádřeny a uznány jako principy, které jsou součástí ústav, zákonů v Evropě a také jsou oba tyto principy obsaženy v Lisabonské smlouvě. Samozřejmě vždy s ohledem na to, že zde existuje listina základních práv, která je součástí Lisabonské smlouvy a tato listina je zcela posvátná a nemůže se žádným způsobem narušit, obejít. Proto tedy když se podíváme za krátkodobý horizont, protože někdy jednáme moc pod vlivem krátkodobých cílů, tak eh, opatření určená na ochranu naší bezpečnosti, když jsou rozumná a opatrná, tak se vždycky projeví jako efektivní. A opatření na ochranu práv a svobod vždy přispívají k blahobytu a také k bezpečnosti občanů. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, a nyní dávám slovo paní Malström, aby uzavřela tuto debatu ve jménu komise. Děkuji, paní předsedkyně. Vážní poslanci, já jsem tento film viděla, je to dobrý a zajímavý a trochu hrůzný, ale domnívám se, že to byla opravdu velice zajímavá a konstruktivní diskuze a je tu určitá podobnost s diskuzí, kterou jsme vedli o SWIFTu. Týká se to boje s terorismem, s otázkou, jak zachovat e, soukromí jednotlivců, ochranu údajů. A, e, tak dále. Dohody eh, vycházejí z toho, že eh, získáme také důležité zkušenosti a pomůže nám to eh, dále objasnit uvažování v Evropské unii. A domnívám se, že je velice důležitá ta činnost mezi všemi třemi institucemi, kdy jsme se naučili opravdu spolupracovat Rada, Komise, Parlament, parlament, když jde o takovéto citlivé a důležité otázky, a to s dobrými výsledky. Přečetla jsem si text eh, usnesení, myslím, že je to velice moudré, vyvážené usnesení a začneme na tomto základě hned pracovat a těším se na spolupráci a na diskuze s vámi. Jak víte, já jsem již eh, během eh, svého slyšení přislíbila parlamentu, že si udělám přehled o veškerých metodách boje s terorismem a vytvořím takový seznam a budu s Evropským parlamentem o nich diskutovat a také o systému sdílení informací. To máme eh, na paměti, protože je to velice důležité a zvýšíme tak transparentnost a ten dluh, který ještě máme. Eh, ještě jednou děkuji, děkuji vám za tuto diskuzi. Děkuji, paní komisařko, za tuto spolupráci. Doufám, že bude plodná. Tímto jsme tedy uzavřeli debatu. Hlasovat se bude na prvním květnovém plenárním zasedání, stejně jako u předcházejícího